Nyní se dostáváme k hlasování. Poprosil bych vás, abyste se usadili. Podle našeho jednacího řádu budeme nejprve probírat body eh, ve zjednodušeném postupu podle článku 138 jednacího řádu. První zpráva je eh, zpráva Hanse Petra Martina, nominální hodnota technické psychiatrické oromici. Můžeme hlasovat eh, a sice jmenovitě, může, takže prosím hlasujte. Hlasování končím. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Jak... Angenommen. Nach der Tagesordnung folgt die Abstimmung gemäß. Tady vidíte výsledek. Teď budeme pokračovat zprávou paní Borsovy na strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Rovněž zjednodušený postup. Eh, hlasujeme jmenovitě, můžete hlasovat. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Následuje další zpráva podobným postupem. Je to zpráva de Jonga, přístup EU k trestnímu právu. Opět hlasujeme jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Práva byla přijata. Opět eh, s jednodušeným postupem budeme hlasovat o zprávě paní Irigoyen Perez, posílení práv zranitelných spotřebitelů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní budeme hlasovat o zprávě Hanse Petra Martina o vydávání euromincí. Je to návrh nařízení. Je tady blok číslo jedna kompromisních návrhů. Kdo může souhlasit s tímto blokem? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Tím odpadá blok číslo dvě a dostáváme se k hlasování o celém návrhu, tak byl těch pozměněn. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď o legislativním usnesení se bude hlasovat jmenovitě, takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva byla přijata velkou většinou. Následuje zpráva pana Busutila. Je to zpráva o vnitřním trhu. Je to mm, návrh usnesení. Je k tomu pozměňovací na číslo 1 k odstavci 12. Kdo s tím souhlasí? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chce to někdo eh, přeskoumat? Dobře, tak eh, budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu jmenovitě. Končím hlasování. Máme technický problém, takže eh, hlasování zopakujeme. Hlasujte prosím ještě jednou o tomto pozměňovacím návrhu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tento vznácí návrh byl tedy přijat a tím se dostáváme k celému usnesení. Budeme hlasovat jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A zpráva byla přijata. Teď eh, se dostáváme ke zprávě paní Boskurt. Výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku. Tu máme návrh usnesení. Měl bych vám také sdělit, že poznávací na číslo 9 byl stažen jako nepřípustný. Nejprve budeme hlasovat an blok o sedmi pozněcích návrzích. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato a tím se dostáváme k ostavci číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Teď poznávací na číslo 7. Kdo je pro? Ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 7. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 49. Původní text eh, na dvě části. Nejprve první část, kde pro? Naproti. proti? Drželi se. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se. Rovněž přijato odstavec 52 i zde na dvě části. Kdo je pro první část? Naproti. proti? zdrželi se přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se rovněž přijato, odstavec 57, to bude jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní odstavec 61. I tady budeme hlasovat jmenovitě. Hlasovali všichni, takže končím hlasování a tento návrh byl také přijat. A teď budeme hlasovat o celém usnesení opět jmenovitě, prosím. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. A toto usnesení bylo přijato. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Gurmaj. Je to změna jednacího řádu Evropského parlamentu v souvislosti s prováděním Evropské občanské iniciativy. Je to návrh nařízení. K tomu je potřeba kvalifikovaná většina a paní zpravodajka se přihlásila o slovo. Eh, Vážený eh, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, protože eh, toto bude už hm, platné od tohoto roku, musíme hm, také změnit jednací řád tak, abychom zjistili hladké konání veřejných slyšení abychom toto mohli úspěšně provádět. Takže velice ráda se s vámi dělím o tento první návrh. Jsem velice ráda, že první z těchto akcí se konala, první, eh, se konala na Evropský den. A také mě těší, že mnoho z vás se zajímalo o eh, takovouto eh, činnost. Při organizování veřejných slyšení musíme mít na paměti, že třeba zajistit, aby Eh, tento nástroj v souvislosti s prováděním Evropské občanské iniciativy eh, byl chápan skutečně jako silný. A je tu několik eh, možných poznámek k hlasovacímu seznamu, které bych ráda přednesla za prvé. Abychom dosáhli rozumného kompromisu, rozhodla jsem se, že budeme hlasovat pro pozměňovací návrh 4 a stáhla jsem svou podporu pro část 5 tak jak to bylo odhlasováno ve výboru za druhé. Abychom zajistili konzistentní text, navrhuji. Pokud pozměňovací návrh 5 bude přijat, tak u části 3 navrhuji, aby se hlasoval pro pozměňovací návrh 1 a pak případně pozměňovací návrh 3. Pokud je při, přijat pozměňovací návrh 1 bez části 3, tak tak navrhuji, abychom hlasovali u 3 pro třetí část. Pokud se vám to podařilo dosledovat, tak je to vynikající. Já vám děkuji, paní Gormaj. Teď se ukáže, jestli to všichni dokázali sledovat. Takže velmi opatrně přistoupíme k projednávání poznacího návrhu. Nejprve poznací číslo 5, ten má šest částí. Nikde nebyla podána žádost o jmenovité hlasování, takže se bude hlasovat eh, eh, běžně. Nejprve první část, kdo je pro, kdo je proti zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Paní eh, Gormaj má poznámku? I kindly ask to have an Chtěla bych požádat o elektronické hlasování o tomto bodu. Ano, můžeme o druhé části hlasovat i elektronicky, takže zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Teď jsme u třetí části. Jsme pořád u pozměňovacího číslo 5. Paní Gurmaj. I feel very sorry. Já se moc uh, omlouvám, už jsme hlasovali o tom druhém. Já jsem, hlasoval, já jsem žádala elektronické hlasování k trojice. Děkuji všem. Můžeme hlasovat ještě o dvojice znovu a u pěti a u páté taky, u té další části. Myslím, Dobře, takže budeme pokračovat s elektronickým eh, hlasování. Teď jsme u třetí části pozměňovacího návrhu číslo 5. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Část číslo 3 byla také přijata, teď se dostáváme ke čtvrté části. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme o tom hlasovat také elektronicky, abychom to přeskoumali, takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže přijato, teď ta pátá část byla stažená, takže jsme u části číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Teď mi bylo řečeno, že bychom měli hlasovat ještě o, tom, eh, o té páté části. Kdo může souhlasit eh, s pátou částí pozněvacího návrhu číslo 1 výboru? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Takže teď budeme ještě eh, hlasovat, teď budeme hlasovat o pozněvacím návrhu číslo 4 skupiny ALDE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacímu číslo 2, ten je na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Také přijato. A nyní můžeme hlasovat o celkovém usnes- celém usnesení eh, opět jmenovitě. Haben alle abgestimmt? Hlasovali eh, všichni, končím hlasování. Práva byla eh, velkou většinou přijatá a já byla přeji paní Gurmaj. Přeji všem dobrou chuť a teď budeme mít eh, vysvětlení hlasování.